nadále velmi těsně spolupracovali. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji, pane komisaři. Tímto končíme tuto rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12.30. A nyní máme poslední bod na našem dnešním programu. A je to zpráva François Alfonseho na téma vývoj makroregionálních strategií EU, stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří. Čtyři minuty má k dispozici zpravodaj pan Alfonzi. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři. Zpráva o vývoji makroregionálních strategií a jejich výhled do budoucna, zejména ve Středomoří, eh, se točí kolem dvou problematik. Jednak je to budoucí programování 2014 až 2020, zejména v oblasti územní spolupráce a politika soudržnosti eh, můžeme hovořit o novém otevírání se synergií pro um, politiky EU, a to v oblasti společné, a to jak z hlediska uh, středomoří, povrchu území, moře a tak dále. Je to velice důležitý aspekt. Máme tady jeden břeh středomoří, uh, sice členské státy EU postižené dluhy, finanční um, krizí a na druhé straně druhý břeh, kde probíhá probíhalo, nebo probíhá uh, arabské jaro. Elle apporte une Eh, máme tedy takový celkový eh, výhled, posilujeme eh, strategie mezi jednotlivými státy, úloha EIB a otázku politiky sousedství a předstupní strategie. Makroregionální strategie, to je důležité téma. Navrhujeme, aby Evropská komise zvažovala možnosti budoucích projektů. Zejména zdůrazňujeme tento mm, postup v oblasti Středomoří, protože toto je vitální prostor pro budoucí budoucnost Evropy. Tady je třeba pragmaticky, ale koordinovaně postupovat v této oblasti. Je třeba rychle eh, schválit strategii pro jaderské eh, a jonské moře. Je to velmi eh, již pokročilý projekt, který bude velmi důležitým prvním krokem. Povede k podobným krokům v západním i východním středomoří. Díky dobré koordinaci se vytvoří globální strategie pro celé středomoří. Eh, obtíže eh, břehu Středomoří členských států EU jsou veliké. Je proto velice důležité hledat plurální eh, řešení. Makroregionální strategie nevyžaduje nové peníze, opírá se o to, co již existuje. Spíše než nové finance potřebujeme nové projekty. Tato strategie by právě mohla vyvolat takové nové projekty s využitím lokálních aktérů a e, využití dalších e, díky vícevrstvé zprávě e, Parlament se obrací na Evropskou komisi, aby eh, působila v této oblasti. Obracíme se také na kyperské předsednictví, aby zdůraznila tuto věc. Při vypracování zprávy jsem se setkal s celou řadou partnerů. Vůle ke spolupráci kolem takového projektu makroregionální spolupráce je důležitá pro celé Středomoří. Využijeme této příležitosti, vyšleme pozitivní signál, který je slibný do budoucna pro takovou oblast Středomoří eh, postiženou celé celé krizí. Eh, výbor eh, Regi mm, si zastoužíme poděkování stejně tak jako stínoví zpravodajové, kteří k němu velmi přispěli. Také děkuji eh, navrhovateli výboru Kult a také děkuji panu Servakosi za jeho příspěvek k této práci, který obohatil zprávu, kterou vám předkládám. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní máme přesně pět řečníků, kteří požádali o slovo. Začneme někým, kdo je nový dnes večer. Je to uh, uh, Madame Benarab Atua. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěla dodat pár slov eh, v té minutě, kterou mám k dispozici, eh, k tomu, co už řekl pan François Alfonsi, kterého tímto zdravím. Já jsem navrhovatelkou pro výbor eh, mm, kultury a vzdělávání. Myslím si, že se tady otvírají velmi zajímavé perspektivy spolupráce, decentralizované spolupráce v oblasti Středomoří. Tento rámec mě připadá velmi vhodný pro problematiku tohoto regionu, kde události loňského roku nás musí pozbudit pro rozvíjení aktivní politiky eh, sousedství, zejména pro mladé. Já bych jsem si vyjádřila přání ve svém stanovisku v tomto směru. Spolupráce s mládeží, um, uh, vytváření projektů pro mladé, vytváření synergií s um, uh, Středomořským úřadem pro mládež. Za druhé, vytváření sítí mezi univerzitami v oblasti Středomoří, odstraňování překážek pro výměnu studentů, profesorů a badatelů, usnadnit udílení víz pro takovéto kontakty. To je velmi naléhavé. A za třetí, kvalita vzdělávání a výzkumu v těchto sítích by měla umožnit náležité financování eh, z programu Tempus a Erasmus. Chtěla bych zdůraznit, že by se automaticky měly eh, udílet víza pro účastníky takovýchto projektů. Děkuji panu Alfonsimu za velice plodnou spolupráci i všem dalším kolegům, kteří přispěli. Děkuji vám. A nyní bych chtěl dát slovo paní Tikau. Děkuji, pane předsedo. Poukazuji na význam makroregionálních strategií. Je potřeba mít řízení na nejrůznějších úrovních, jak na úrovni komunální, tak na úrovni vlád. Je třeba zahrnout ale také zástupce univerzit, občanské společnosti, výzkumných center a podobně. A to jak při vypracovávání strategie pro makroregionu, tak při jejich implementaci, aby došlo k řádné implementaci těchto strategii potřebujeme priority ve vnitrostátních programech. Vyzývám proto komisi a radu k tomu, aby učinili potřebné kroky, podpořili potřebné kroky pro oblast Podunají. Je důležité, aby tam docházelo k evaluaci a k pravidelnému dohledu. Makrostrategie pro Podunaj je důležitá věc. Už v roce 2010 Evropský parlament zažádal o 1,5 milionu eur pro přípravné studie týkající se realizace strategie EU v Podunaji. Děkuji. No. Děkuji vám a nyní madam Kratsa Cagoropulu. Děkuji vám, pane předsedo. Napřed eh, chci poděkovat panu Anfolzimu za eh, předloženou zprávu, ale také za přípravnou práci to znamená za konzultaci eh, s národními a lokálními orgány z celého Středomoří. Bylo to velmi důležité a je důležité i to, o čem dnes hovoříme. Jde o koordinovanou makroregionální strategii. Tím, domnívám se, získají naše evropské politiky ještě přidanou hodnotu. Tato eh, politika, eh, pokud je o Jonské moře, byla jež, eh, již nastartována a myslím, že reakce jsou velmi pozitivní, protože to otvírá nový rozvojový potenciál pro daný region. Je důležité abychom eh, volili správný přístup a ten zde byl nalezen a to eh, by eh, mělo platit i pro všechny ostatní strategie a politiky ve Středomoří a jiných oblastech. A poslední řečníkem pátým je Madame Basescu. Děkuji vám, pane předsedo. Makroregionální strategie jsou dobré pro nové projekty teritoriální spolupráce otevírají totiž nové perspektivy. Zároveň mohou také přispět k lepší koordinaci regionálních programů a cílů eh, strategie Evropa 2020. Dovolte mi v této souvislosti upozornit na významnou roli baltské strategie, protože to je takový rámec, na který odkazuje politika soudržnosti. Chci také poukázat na potenciál na jihu Evropy. Tento potenciál by se měl využít prostřednictvím konsolidované spolupráce v regionu. Vytvoření makroregionální strategie ve středu moři by znamenalo krok ku předu, protože v této oblasti jsou velice po, eh, je zde velice podobná historie, kultura, jsou zde také optimální podmínky pro rozvoj jak v lodní dopravě, tak v oblasti eh, obnovitelných zdrojů. Děkuji a e, nyní chci požádat pana komisaře Kalase, který tak zajímavě pohovořil o východním partnerství, aby stejně tak zajímavým způsobem uzavřel e, e, debatu o Středomoří. Samozřejmě, děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Komise děkuje panu Alfonzimu za zprávu o rozvoji makroregionálních strategií EU a zejména za jeho zájem o strategií eh, pro Středomoří. Komise eh, si uvědomuje eh, kontinuální politický zájem o Středomoří a mm, mm, samozřejmě bere v potaz i konkrétní praktické i politické potíže. Ehm, ty tři strategie navržené panem Alfonzím, totiž eh, západní, ehm, východní a eh, centrální, včetně Jaderského a Jonského moře, je zajímavou myšlenkou a zaslouží si další analýzu. Nicméně Pokrok již byl eh, zaznamenán, pokud jde o jadranský a jonský region, zejména díky námořním eh, tématům. Komise eh, nadále bude konzultovat zainteresované strany, bude mm, vyvozovat závěry ze stávajících makroregionálních strategií v Pobaltí a povodí Dunaje a, Atlantské, a pobřeží Atlantského oceánu. Vítáme všechny iniciativy, výzvy, aby eh, země a regiony dále spolupracovaly, ať už eh, v rámci stávajících forem nebo makroregionálních eh, strategií, pokud je to považováno za nejvhodnější řešení. Komise připomíná pozvání členským státům vysloveno v roce 2011 Evropskou radou, aby dále spolupracovali s komisí na možných budoucích makroregionálních strategiích. Eh, aniž bych eh, předjímal pozici eh, komise, pokud jde o další makroregionální strategie. Komise je k dispozici, aby podpořila pokrok, který by se mohl rýsovat nebo plynout z další spolupráce. Pokud jde o finanční prostředky, jsou zde dva aspekty. Za prvé, zainteresované strany potřebuje potřebují mandát schválený radou, aby vznikl potřebný formát a rámec pro region a vy dobře víte, že finanční prostředky jsou předmětem intenzivních úvah a diskusí v souvislosti s víceletým finančním rámcem, eh, na čemž se Eh, podílejí samozřejmě i členové parlamentu. Takže pokud jde o budoucnost makroregionálních strategií, tak je, tato budoucnost eh, závisí na eh, budoucnosti multi víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Dostali jsme to, co jsme od vás očekávali. Děkujeme a nyní tímto uzavírám debatu. Hlasování proběhne zítra od 12:30 hodiny minuty. A to byl eh, poslední eh, bod našeho dnešního pořadu jednání. Eh, příští zasedání se koná zítra v úterý 3. června.